bychom zachránili vzácné životy. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Já končím tuto rozpravu. Hlasování proběhne zítra ve 12 hodin 30. A nyní pokročíme dále. Další bod na našem programu je zpráva paní Rody Kraca Cagaropulu. Atraktivnost investování v Evropě. Začneme tím, že dáme slovo paní eh, zpravodajce na čtyři minuty. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Rozhodnutí na posledním evropském summitu zahájilo orientaci na to, jak se dostat z hospodářské krize. A no rozvoj to je nejlepší lék, protože generuje prosperitu, pracovní místa, zlepšuje mezinárodní konkurenceschopnost EU a tím i posiluje regionální soudržnost. Rozvoj je samozřejmě možný také tehdy, pokud existují investice. No to je právě to, oč jde v mojí zprávě. Jde tedy o otázku, jak může Evropská unie přitáhnout zahraniční investory, jak zvyšovat podnikavost Evropanů, jak vytvářet podmínky pro to, aby docházelo ke skutečným investicím. Dovolte mi poděkovat kolegyním a kolegům, zvláště těm z výboru Econ, protože výrazně obohatili moji zprávu. Nicméně děkuji také kolegyním a kolegům z ostatních výborů, protože i oni vypracovali velice cená stanoviska. Evropská unie nyní stojí sice na Prahu pozitivního vývoje, nicméně vzhledem k velkým rizikům, které Eh, nastávají na straně jedné kvůli finanční krizi a to celé vede k tomu, že investování se stává složitější, protože dochází k jinému nasměrování investic a proto se musíme mobilizovat, abychom zlepšili naši pozici. Zároveň ale musíme také přejít do akce a to jak na lokálně, regionální a národní úrovni, ale i na úrovni evropské. Musíme usilovat o finanční stabilitu, měnovou stabilitu, musíme získat důvěru mezinárodních eh, trhů, investorů i spotřebitelů z celého světa. Musíme se postarat o to, aby trhy byly likvidní, protože to je základ pro investice a také si musíme uvědomit, v čem spočívá náš potenciál. Jde o veřejné soukromé investice, o další rozvíjení lidského kapitálu, protože to je ten velký trumf, který máme. Musíme samozřejmě usilovat také o to, abychom přiměli trhy k tomu, aby investovali právě u nás. A to třeba tím, že zmodernizujeme naše trhy, Například zde mám na mysli veřejné zakázky. Musíme nadále rozvíjet naše trhy, musíme také projevit flexibilitu ve všech regionech a musíme také ukázat, že jsme schopni využívat a vyčerpávat náš potenciál. Musíme také nadále uzavírat bilaterální i multilaterální mezinárodní dohody, tak abychom vytvářeli obchodní příležitosti. Z mezinárodního hlediska musíme také přispívat k tomu, a my už to činíme, že bude docházet k další výměně a samozřejmě musíme také posilovat konkurenceschopnost Evropské unie. Existuje určitá nerovnováha nebo určité nerovnosti v EU, například v oblasti zdanění. I to je něco, co bychom měli odstranit. Investice musí zvláště být takovým průřezovým principem, který se bude táhnout všemi politikami EU. Týká se to i agendy 2020. Pane komisaři, potřebujeme opatření a normy, které už jsou vypracovávány v nejrůznějších grémích, tak aby se vyrovnaly slabiny, aby bylo možné využít eh, výhod abychom mohli postupovat skutečně zacíleně. Musíme sledovat a monitorovat vývoj evropských akciových trhů, protože i to je něco, co přitahuje investice. Investiční politika musí být základním nástrojem také pro boj proti nerovnováze severu a jihu. To se týká nejenom finanční nerovnováhy, ale i nerovnováhy v jiných oblastech. Proto potřebujeme určité monitorovací středisko, které bude sledovat, monitorovat změny, dohlížet na ně, navrhovat politiky pro podporu inovativních změn a vytváření pobítek. Týká se to ale také pro podporu Evropy co by investičního cíle z hlediska globálního. Děkuji, začneme s každý. A máme víc než pět žádostí o slovo dáme slovo těm, kdo se nemohli zúčastnit předchozí ropravy, rozpravy. Začneme panem Šikarským. Pane předsedo, dámy a pánové, eh, otázka eh, příležitosti pro eh, přímé investice ze zahraničí v Evropě je velice důležitá. Jak dokázat, že Evropa je místem, kde stojí za to investovat? Ekonomická činnost v Evropě je velmi dobře regulována oproti jiným částem světa. A politická situace v Evropě zaručuje stabilní podmínky. Další eh, výhodou je, velmi kvalitní eh, stav kapitálu a vlastnických eh, práv. Jde také o sociálně odpovědné eh, podnikání. Je třeba brát v úvahu zájmy životního prostředí i sociální zájmy. Tyto podmínky jsou ovšem finančně náročné. Musíme také modernizovat náš finanční systém. To je spojeno i s fiskální politikou. Děkuji, paní Dančila. Děkuji, pane předsedo. Předně chci poblahopřát zpravodajům eh, k přístupu, který zvolili. V uplynulých letech jsme zaznamenali mnoho protestů zaměstnanců různých evropských regionů v souvislosti s relokací podniků mimo Evropu což eh, vyústilo v automatickou nezaměstnost postižených regionů. Abychom tomu zabránili do budoucna, potřebuje Evropa strategii eh, s cílem přilákat nové investory, eh, podnítit přeshraniční investiční činnost a vybudovat nebo dobudovat transevropské sítě, které povedou k větší mobilitě pracujících studentů i vědců. A v neposlední řadě potřebujeme i více veřejnou soukromou soukromých partnerství a musíme využít eh, nových šancí a podporovat malé a středně velké podniky, aby měli snažší přístup k financování. Potřebujeme také dlouhodobé udržitelné investice. Děkuji a nyní má slovo pan Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Souhlasím s konstatováním eh, ve zprávě uvedeným, že mezi komparativní výhody eh, Evropy eh, ve souvislosti s jinými regiony je vzdělaná a, roz, a osvícená populace, dobře vybudovaná technická infrastruktura a rozsáhlé a poměrně pokrokové technologické zázemí. Domnívám se ale, že jedním z hlavních problémů EU je energetická soběstačnost, respektive schopnost poskytovat další energetické zdroje pro nové investice. Tady eh, se domnívám, že je zapotřebí eh, budovat eh, transkontinentální sítě i možnosti připojení se eh, k novým eh, zdrojům eh, energie mimo náš kontinent. Další problém, na který bych chtěl upozornit, je skutečnost, že samotní evropští výrobci opouštějí Evropu do Ruska, Číny, Brazílie a tak dále. To znamená, že podmínky, které vytváříme pro domácí investory, jsou horší než v těch zemích, do kterých oni odcházejí. Děkuji za pozornost. Děkuji vám a nyní má slovo Madame Basescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, înainte de... Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat eh, kolegyni paní eh, Kratsa Takaropolo za její zprávu. Ta se vyvíjí dobrým směrem a hovoří i o překážkách na volném trhu. Unie musí účinněji odstraňovat slabá místa a využít své konkurenční výhody, aby zvýšila atraktivnost eh, z hlediska investování. Potřebujeme eh, rychlé reformy na národní i evropské úrovni. Tato opatření se musí soustředit na jednotný trh, který nabízí velkou výhodu pro investory. V Rumunsku projekty jako například e, těžba v Roža Mantana by mohly vytvořit e, pracovní místa. A to právě v regionu, který je velmi postižen a také přispět k dalšímu rozvoji národního hospodářství. Ale protože nemáme ještě rozhodnutí tohoto e, projektu, investoři ztrácejí zájem. Děkuji. Slovo má paní Klever. Thank you. Za SND bych ráda zachválila gospe za... Jako stínová zpravodajka za SAD chci poděkovat paní Kraca za její zprávu. Týka, eh, Zvyšování atraktivnosti investic v Evropě je důležitá věc, zvláště v době krize potřebujeme k tomu Eh, jasné pokyny, musíme konkretizovat naše myšlenky, je důležité investovat do pracovních míst mládeže a potřebujeme také jasné cíle pro evropské regiony a obce. Ve svém pozměňovacím návrhu se zasazuji právě o nové investice. A to s ohledem na politiku soudržnosti. Rovněž odkazuji na regionální úroveň, protože zde vidím růstový potenciál. Je důležité, aby reálná ekonomika Evropy byla financována. Potřebujeme zde lepší politiku, která přitáhne do Evropy investory z celého světa. Děkuji a nyní prosím pana komisaře Kalase, aby uzavřel tuto diskusi. Pane předsedo, vážení členové. Já musím říci, že toto téma je v mému srdci velmi blízké, protože v předchozím mm, životě, když jsme získali nezávislost v naší zemi, to bylo velice důležitým bodem naší politiky, jak být atraktivní pro zahraniční investice. A já myslím, že jsme byli celkem úspěšní v této věci. Komise vítá zprávu o atraktivnosti investování v Evropě a děkuje zpravodajce za její práci. V současné situaci potřebujeme vytvořit podmínky, aby podniky i občané měli co nejlepší podnikatelské prostředí. Je pravda, že nově rostoucí ekonomiky jsou pro nás velkou eh, konkurencí a vytvářejí samozřejmě důležitý bod v celkovém mezinárodním řetězci. EU je e, velice důležitým e, hostitelským prostředím pro e, investory. Dostává se, dostalo se jen v roce 2011 velkého objemu investic ze zahraničí. Přijímá zahrani, přímé zahraniční investice v roce 2001 eh, rostly o 44%, nyní o 23%. Eh, když to rozložíme eh, na jednotlivé země, pak vidíme, že ty investice jsou rozloženy v členských státech velmi nerovnoměrně. To znamená, že musíme nadále usilovat o zlepšení rámcových podmínek a udržet si dobrou mezinárodní pozici také se můžeme navzájem od sebe poučit eh, v Evropě, abychom zaváděli osvědčené eh, postupy v oblasti investic. My víme, co láká zahraniční investory. Hlavní důvody, proč EU je stále ještě atraktivní pro přímé zahraniční investice, je vysoce vzdělaná pracovní síla, eh, malá zátěž pro začínající podniky Eh, dobré zákony na ochrany investorů a také další různé podpůrna, různá podpůrná opatření. Další důležitým faktorem je vysoká úroveň produktivity a také dobrá infrastruktura, včetně vědy a vývoje i IKT. Můžeme konstatovat, že všechny tyto aspekty jsou probírány v příslušné zprávě. Komise nyní připravuje sdělení o průmyslové politice. Dlouhodobým cílem eh, v rámci strategie Evropa 2020 eh, jsou tyto aspekty, které zůstávají stále v platnosti, tak jak byly definovány v roce 2010 budeme i nadále usilovat o vytvoření náležitých rámcových podmínek pro dobré rozvíjení průmyslu v Evropě. Také chceme zdále zlepšovat jednotný trh a čelit globálním výzvám i pro malé a střední podniky. Komise Eh, vychází ze stejných základů a východisek jako Evropský parlament. Pokud jde o některé konkrétní návrhy ve zprávě Evropského parlamentu, já zaznamenávám při konkrétně vytvoření eh, takové observatoře pro zahraniční investice a také snaha snahu o zlepšení mezinárodní spolupráce. Hodně práce už bylo učiněno v posledních letech. Evropská komise eh, rozvinula několik dialogů o regulaci s našimi velkými obchodními partnery. Máme také projekty eh, výměny osvědčených postupů mezi členskými státy. Já ani nemohu vyjmenovávat všechny jednotlivé podrobnosti v této oblasti. Rozhodně vítám přístup této zprávy a konstruktivní eh, vyznění zprávy. Začalo také eh, dvoudenní jednání o rozvíjení jednotné železnič, jednotného železničního prostoru. To také přiláká další investice. Při různých příležitostech jsme diskutovali o Single Market Act a budeme v rámci eh, tohoto tématu diskutovat o dalších návrzích, které jsou tak důležité pro eh, přilákání zahraničních investorů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní uzavíráme eh, tuto rozpravu a zítra ve 12.30 dojde k hlasování. Dalším bodem na našem programu je Zpráva Miloslava Ransdorfa, obchodní aspekty východního partnerství.